Vážené kolegyně, vážení kolegové, a nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování. A já bych vás chtěla požádat, abyste odcházeli potichu a tak jsme si mohli vyslechnout řečníky, kteří chtějí hovořit. Ještě jednou vás, kolegové, žádám, abyste odcházeli potichu a přitom rychle. Nyní se skutečně dostáváme k vysvětlení hlasování. První řečník se tý hodlá hovořit o námice podle článku 106, kde je to, jsou to emise z lehkých osobních vozidel, užitkových vozidel. Pan Benson. Já har i dag valgt at sige nej til, at já jsem eh, hlasoval eh, tak, abych eh, řekl ne pro nová pravidla k emisím z lehkých osobních a užitkových vozidel. Je důležité, aby se emise eh, testovaly v reálném provozu a ne v laboratoři. Kdybychom zablokovali eh, ta nová pravidla, na kterých se komise eh, domluvila se ženskými státy, bylo by dlouho právní vákum a nevěděli bychom, jestli se doběhneme konečně těch správných testů. Ta nová pravidla nedávají věnkošek na eh, automobilovému průmyslu. Bude se muset přizpůsobit. Já bych radši lepší pravidla, ale na tomhle jsme se dohodli pouze. My jsme použili všechny nástroje, které jsme měli. Komise se eh, zavázala k eh, každoročnímu přehodnocování limitu a také se zavázala ke snížení limitních hodnot do roku 2017. Děkuji. Další je Mark Demesmark, eh, také minutu. Eh, emise z automobilů eh, jsou velice nebezpečné pro veřejné zdraví. Nedávný index EPI e z americké univerzity v Yale ukazuje, že Belgie je na tom hodně špatně, pokud je o znečišťování o ovzduší. 12 eh, tisíc eh, lidí onemocní každý rok ve eh, Vlámsku. Vlámská vláda se snaží ozeleňovat zdanění automobilů. V Antwerpách se vytvořila zóna pro nízké emise pro automobily, ale přesto je třeba evropskou legislativní snahu tak, abychom v praxi omezili emise je třeba eh, testovat v reálném provozu, kde se bude testovat, eh, kde se budou eh, měřit reálné emise. Ty musí přijít co nejdříve. Navazují na nebo tedy navazat je na snížení normy Euro 6 je nepřijatelné. Už jsou takové automobily, které zvládnou 180 mikrogramů na kilometr a takové to normy bychom bývali tvrdě podpořili. Děkuji. A nyní Daniel Henen, minutu. Děkuji, eh, paní předsedající. Všichni vědí, že eh, skandál s emisemi eh, Volkswagenu byl katastrofou pro automobilový průmysl, ale podceňujeme to, jaká to byla katastrofa pro Evropskou unii. Tisíce lidí zemřeli zbytečně kvůli politice která byla eh, tlačena eh, v Evropské unii eh, korporátním lobbyingem. Proč Evropská unie jako jediná ve světě protlačovala diesel, který do té doby vždycky byl prosazován jako špinavější možnost Jediná Evropská unie, na rozdíl od Evropy nebo USA, eh, od eh, Japonska nebo USA, se eh, rozhodla prosazovat palivo, které je 40krát špinavější, má 20krát více zažišujících látek emituje. Nevíme, kolik lidí, lidí zeměřilo, zemřelo, protože příčinou smrti bude formálně Eh, selhání srdce nebo něco eh, podobného, ale je to způsobeno byrokraty v Bruselu a my jsme všichni odvětmi této tragédie. Děkuji a teď Markus Píper také minutu. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já zřídka, kdy jsem zaznamenal takovou poplašnou náladu u, jako u toho předřečníka. My jsme byli pro návrh komise. Komise Eh, velmi rychle předložila návrh, který automobilovému průmyslu a jeho dodavatelům eh, eh, je přijatelný, ale bude je bolet. Proto jsem byl pro pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí. Je to v souladu s německým příslovím radši vrbet v hrsti, nežli špaček na, nežli holub na střeše. A my jsme chtěli vytvořit určitou jistotu pro plánování a dosáhnout něco pro životní prostředí. Dnes parlament vyjadřuje svou odpovědnost za průmysl, za zaměstnané i za životní prostředí. Já děkuji. Děkuji, děkuji i za stručnost. A teď Javier Benito Ziluaga. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme hlasovali pro to, abychom zakázali, aby se snížily standardy pro lehká vozidla. Upřímně, poněvadž směrnice a zákony jsou pro lidi a ne pro podniky. A pro, po Volkswagenu eh, to postihlo velkou část evropského automobilového průmyslu, tak návrh komise jenom představuje pouze přání stejných lidí, kteří po celá léta podváděli s emisemi a to jsou ty osoby, které ohrozily udržitelnost tohoto sektoru. Miliony pracovních míst ohrozily a především zdraví evropských občanů. Znečištění vzduchu, noxy a emisemi, to způsobuje polo, půl milionu předčasných umrtí v EU každý rok. My jsme řekli, že způsob, jak se vyhnout zavírání podniků a delokalizací, je, že budeme podporovat průmysl, který bude inovující, udržitelný, ekologicky řečeno. A do dlouhodobě, do budoucna. Takže nesmíme podlehnout zájmům a tlakům takovýchto zájmů, které jdou proti zájmům lidu. Děkuji. A nyní Jose Blanco López, minutu. Paní předsedkyně, e, e, e, imise jsou pětkrát vyšší než povolené limity nyní a já bych chtěl, abychom byli ambicioznější, aby Rada a Komise byly ambicioznější a a mm, protože to, co e, se odsouhlasí, to nesníží e, emise. Mm, a e, vy i navíc to bude znamenat, že nebudeme plnit normy a s velkým rizikem pro zdraví lidí. S tímto rozhodnutím emise se sníží o, o polovinu alespoň a vlastně Evropa bude jediným re- regionem, kde se bude testovat v reálných podmínkách provozu. A my musíme být schopni plnit předpisy a standardy, chránit životní prostředí, chránit zdraví lidí, dávat záruky spotřebitelům a uživatelům a i e, podporovat investice a zaměstnanost v automobilovém sektoru. Je to sektor, který je velice významný pro země, jako je moje země, tedy Španělsko. Děkuji a nyní Jiří Pospíšil na jednu minutu. Předsedkyně, já jsem hlasoval proti vyslovení námitky jsem přesvědčen že pravidla která komise připravila a která mají platit od roku two thousand and seventeen dávají solidní základ pro testovací e, systém v reálných podmínkách. stejná pozice je i pozice mojí země české republiky. pro nás pro českou republiku je automobilový průmysl mimořádně důležitý zaměstnává tisíce desetitisíce čechů a chceme aby zde byla jasná pravidla která pro automobilový průmysl budou platit a ten tak bude mít eh, stabilní a jasná pravidla pro to jak mají jednotlivé typy automobilů vypadat. tedy hlasoval jsem pro komisi a doufám že komise udělá vše pro to aby od roku two thousand and seventeen celý systém začal bez problémů fungovat. děkuji. Děkuji a teď paní Estefania Torres Martinez. Yes. Děkuji. My jsme hlasovali pro tuto námitku, poněvadž eh, co je netolerovatelné vůbec je, že eh, komise v podstatě nekonsultovala parlament a opět ohrozila naše zdraví a zdraví planety. Zdvojnásobit eh, limit emisí, to je v podstatě zcela nepřijatelné a je to, je to ústupek velkým nadnárodním společnostem společnostem. My nesmíme zapomínat na kauzu Volkswagen. V podstatě komise věděla o podvádění s automobily a e, mlčela, v podstatě se stala komplicem a tak e, e, se to stalo velkým podvodem, zcela bezprecedentní. Je třeba vyhnout se podobným případům do budoucna a proto je třeba Eh, podporovat demokratickou kontrolu a transparentnost. To eh, není taková otázka, to je otázka života, života našich, eh, našich spoluobčanů, ale i budoucích generací a celé planety. Děkuji a nyní má slovo pan Hano Takula, jedna minuta. Paní předsedající, je velmi důležité abychom se touto otázkou zabývali. A jde také o to, abychom nastavili správné emisní limity v Evropě a v automobilovém průmyslu. Musíme také zabezpečit, aby stejné emise byly garantovány pro všechny eh, výrobce automobilů. Já se domnívám, že především v Evropě se musíme zabývat naší vlastní konkurenceschopností a musíme také nastavit tak stejná pravidla pro celosvětový automobilový průmysl. Eh, obchod je globální a je třeba mít stejná kritéria pro celý svět. Děkuji vám. A nyní pan Kaputo. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasoval pro námitku eh, o té dohodě o nových emisích vozidel, hm, protože já si myslím, že eh, je třeba tady eh, eh, něco dělat pro občany. Po kauze Volkswagen po dohodě z Paříži je naší povinností vyslat jasný signál, že je třeba okamžitě vytvořit podmínky pro to, abychom podporovali udržitelnou výrobu. Nejsou akceptovatelné vyšší hm, emisní limity než ty, které byly odhlasovány v roce 2007 a my hm, nemůžeme ignorovat zájmy občanů a jenom dávat přednost průmyslu. My jsme tady proto, abychom chránili jejich zdraví naše eh, města s dusí smogem a eh, i jsou to tedy, eh, jsou to tedy emise, které, které dusí naše občany a máme o tom spoustu svědectví. Děkuji. Pan Balco, děkuji vám, paní předsedkyně v minulých desetiletích došlo k určitým pozitivním změnám v životním prostředí, ale kvalita vzduchu je nadále znepokojivá, protože úmrtí s tímto související můžou být až ve výši 400 tisíc. A nyní jsme zjistili, že předpisy nejsou respektovány a také v souvislosti se se skandálem Volkswagenu vidíme, že potřebujeme zkoušení ve skutečných podmínkách když bychom akceptovali tento návrh, pak by to znamenalo, že do roku 2020 lze, by bylo možné až dvakrát překročit eh, hlaninu emisí. A právě proto jsem podpořil toto usnesení. Děkuji vám paní šojdrová jedna minuta. Děkuji, vážená paní předsedající já jsem hlasovala proti námitce a jsem také ráda že tato námitka nakonec byla eh, evropským parlamentem odmítnuta. to znamená že bude platit nařízení evropské komise eh, které myslím že je nakonec eh, dobrým východiskem pro platí limit který je přísný znamená six hundred and eighty mg oxidu dusíku eh, které jsou eh, limitem přísným a co je důležité je že mm, měření bude prováděno za provozu což si myslím že odpovídá ehm, reálným možnostem a je rovněž příznivým řešením jak pro výrobce tak především pro nás eh, kteří užíváme automobily dieselové motory a tak dále. čili tuto změnu eh, v měření eh, kterou evropská komise navrhla já považuji za krok správným směrem. rovněž faktory konformity které jsou navrženy jsou myslím že dobrým řešením. Děkuji a poslední řeší k tomuto tématu je pan Sean Kelly. Minutu. E, děkuji, paní předsedající. Stejně jako e, kolegové Fiona Gale a v EPP jsem hlasoval proti této e, zprávě. Myslíme, že komise toho udělala hodně. Jsme rádi za, tu, za ty návrhy. A pokud eh, bychom se drželi eh, toho kurzu, který nás měl komise, tak dosáhneme eh, lepšího výsledku. Komise snil rámec pro sledování vozidel na trhu a vytvoření nezávislejšího postupu. Tento návrh také umožní členským státům a komisím postupovat proti eh, službám, které eh, prosazují příliš eh, uvolněné úrovně. Děkuji. nyní budeme vysvětlovat hlasování ke zprávě paní Reding o obchodě s, s dohodami o službách. Děkuji, paní předsedající. Dnes vyzýváme komisi, aby vyzvala kurz, eh, změnila kurz eh, při tomto vyjednávání. Eh, jakákoliv dohoda o službách musí pomoci regulovat globální služby. Občané mají hlas v Evropské unii a je to právě zde v tomto parlamentu spíše než abychom aby někteří poslanci eh, eh, jednali pro občany, tak jednají neodpovědně, aby eh, měli svoji tiskovou zprávu. Veřejnost by se neměla nechat zmást. Musíme být za spravedlivý obchod a převzít svou odpovědnost a jednat v této sněmovně. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní paní Forenza na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já, e, stejně jako moje celá frakce, my jsme hlasovali proti e, tomuto usnesení, proti mm, z jednoho zásadního důvodu. E, co se hodlá teď udělat prostřednictvím dohody TISA, to je vlastně mm, transformace základních veřejných služeb v tržní služby, jako je třeba školství nebo zdravotnictví. My si myslíme, že téma veřejného blaha, veřejných statků, jejich zpráva, demokratická hospodaření se eh, veřejnými statky musí být eh, v centru budoucnosti Evropy. My si myslíme, že, že spolu se jako ty týza a podobně a s celou tou deregulací dochází k tomu, že občané přichází o svoji suverenitu, protože nejsou řádně informováni a e, v podstatě nemohou vůbec spolu rozhodovat o své budoucnosti. My jsme hlasovali proti TTIP a teď jsme hlasovali proti TISA a doufejme, že tak bude vyslechnut hlas milionů občanů, kteří již se dávno vyjádřili proti. Děkuji a teď ještě jednou eh, Daniel Henen na minutu. Děkuji eh, paní eh, předsedající. Často během debaty o britském referendu slyšíme, že členství v EU je nezbytné pro náš sektor služeb, ale tady se nenou bavíme o obchodě, eh, o dovodě, o volném obchodu se službami, eh, který, která Eh, zapojuje i členy eh, VTO, 22 eh, z nich Austrálii, Koreu, Peru třeba například. Zatímco Norsko a Švýcarsko bude zastoupeno separátně při těch jednáních ve VTO Británie, stejně jako i jiné členské státy EU, bude zastoupena jednou 28 Evropského komisaře. Pro zemi, která tolik závisí na sektoru služeb, se mi zdá, že je to mm, nevýhodná pozice. Bylo by nám mnohem eh, lépe ve světě, eh, kdybychom znovu objevili eh, své místo, co by námořní obchodní mocnosti. Děkuji. Děkuji. Další řešnicí je paní Monika Makovej na minutu. Děkuji vám. Já jsem hlasovala o těchto doporučeních e, v oblasti TISA. Jedná se o velice důležitou komplexní dohodu, které se účastní mnoho zemí, včetně EU. A toto usnesení doporučuje komisi, aby se otevřela dveře pro podniky v EU a tak také se chce těmto podnikům dovolit zúčastňovat se výběrových řízeních na finančních trzích, telekomunikacích a tak dále. A také jde o to postarat se o to, aby ti nejlepší mohli pracovat v zahraničí. A také se, je dalším cílem snížení demokracie. Ale problémem je, že každá země se musí postarat o to,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 také se podílela na společném trhu služeb. A nyní paní Tiziana Begin. Děkuji paní předsedkyně. Smlouva o službách TISA v podstatě e, e, to e, je vlastně ukázkou situace, která již pronikla třeba kvůli LuxLeaks a dalším podobným kauzvám, kdy jsme zjistili, jaké, jaká síť nám před, předkládá š, různá špatná překvapení. A je důležité pochopit jednu věc tady. Podpis TISA, to je zatím vzdáleno a my jako hnutí pěti eh, eh, s hvězdmi <clears throat> nejsme pro týzu, ale jsme pro určitý mandát pro vyjednavače, tedy mandát, který bude jasně říkat, že se nesmíme dotknout veřejných služeb, že nelze e, e přistoupit ke nezvratným privatizacím a že e, zájmy občanů jsou, mají přednost před volným obchodem. Samozřejmě to není perfektní e, petext, ale nemůžeme nechávat e, biankošek vyjednavačům. To by bylo nebylo dobré, protože by podlehli lobby. E, my musíme nad tím dbát, protože žádná smlouva nemůže mít přednost před občany. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Takula, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Musíme připomenout, že dohoda ty zareviduje dohodu která se týká cel. A tady byly vyloučeny veřejné služby a každý členský stát může regulovat ve oblasti, které spadají do oblasti subsidiarity. A bylo také zmíněno, že se tady vyjednává spolu s dalšími 22 členskými zeměmi VTO. To je e, Norsko, Švýcarsko, Austrálie. To jsou e, země, které jsou pro nás přirozenými a důležitými partnery. Také musíme myslet na to, že EU je největším poskytovatelem služeb na světě. Já jsem přesvědčen o tom, že toto zvýší zaměstnanost, ekonomický růst a také parlament chce tento růst v Evropě. A toto je jedna z cest, jestliže ji budeme správně využívat. Tímto způsobem uděláme správný krok před. A nyní pan Kaputo, já se omlouvám, že jsem vás přerušila, ale hodinky mi tady šly napřed. A dalším řečníkem je pan Kaputo. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Já si myslím, že TISA představuje příležitost pro to, abychom skonsolidovali evropskou pozici největšího vývozce služeb na světě. Eh, a protože to hm, zatím brání vlastně zaměstnanosti a pouze eh, eh, to představuje 40 našeho vývozu, to můžeme zvýšit a zvýšit tak zaměstnanost v Evropské unii, umožnit tedy internalizaci malých středních podniků, které nebudou mít před sebou ty tarifní překážky, na které budou narážet. A takže mm, měla by to být eh, strategicky důležitá rámcová dohoda, která se bude týkat eh, přístupu na trh digitální ekonomiky k finančním službám, k logistickým službám a eh, je tedy mm, je třeba, aby se zde aplikovaly základní principy obchodní politiky a aby se to stala, aby se stala multilaterální dohoda v rámci VTO. O to tady jde a abychom e, e, tak e, v podstatě využili potenciál na integrovaném světovém trhu služeb, abychom tak vyhnuli se sociálnímu, ekologickému, ekonomickému dumpingu a respektovali tak aky Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Mamikins jedna minuta. Děkuji. Kolegyně, kolegové, dohoda TISA je globální dohodou o liberalizaci v různých oblastech, v dopravě, bankovnictví a v dalších oblastech. EU a Spojené státy propagují tuto dohodu. A tato dohoda by se měla vztahovat na co největší počet lidí a měla také pozitivně ovlivňovat další rozvoj. Já bych chtěl zdůraznit potřebu vyjmout kulturní a audiovizuální služby z TIZY tak, abychom si zachovali kulturní dědictví v nových zemích. A já se stavím pozitivně k této zprávě. Další řečník je pan Balco, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva o dohodě TISA je to je multilaterální dohoda a také ohrožuje standardy EU e, v oblasti služeb, také ohrožuje veřejné služby a zaměstnanost a také svrchovanost členských států regulovat tyto služby. Proto jsem proti této dohodě. Vedoucí představitelé EU by neměli otvírat nové trhy pro multi eh, eh, nadnárodní společnosti a e, jejich úlohou je chránit občany EU a také jejich zaměstnanost. A také by měly podporovat členské státy, aby vytvářely své vlastní služby a produkty. Dalším řečníkem je pan Stanislav Polčák. Děkuji paní předsedkyni za úděl. já jsem poměrně fascinován tím jak někteří mi kolegové odpo, e, řeknou svoji minutu a potom odkráčejí a tady vůbec neznají fakta. já neznám žádný příklad státu který pokud se oplotí tak e, zvýší svoji zaměstnanost zvýší svoji produktivitu hdp. E, při vší úctě k mým předřečníkům e, právě evropa je skutečně významným poskytovatelem služeb je to snad forty našeho hdp které poskytujeme a je to naše konkurenční výhoda. liberalizace tohoto prostoru Eh, je v našem životním zájmu nepochybně bude eh, zvyšovat eh, zaměstnanost. Ehm, naším cílem by mělo být právě liberalizovat i toto prostředí a chránit samozřejmě to co je důležité tj ty veřejné služby jsou vyloučeny zatím podle mezinárodních dohod eh, hm, z této liberalizace a můžeme je chránit i nadále. Eh, pro mě bylo například podstatné že obce a jejich příslušnost nebudou eh, touto dohodou jakkoliv diskriminovány. jsme na začátku měli bychom toto jednání dokončit toto je pouze mandát k tomuto jednání. děkuji. Děkuji a, a poslední e, řečník je John Kelly. John Kelly, minutu. Děkuji. Já bych rád e, řekl, že jsem hlasoval pro e, tuto zprávu stejně jako mý straniční kolegové. Jako 531 dalších poslanců, to je velká většina. Eh, což si eh, zasloužila a eh, moje kolegyně Vivian Redding, která odvedla dobrý kus práce, říkala, že potřebujeme zlepšit pravidla a tím naplnit pravidla VTO v příslušné oblasti. Co by největší vývozce a dovozce služeb na světě? Evropská unie může mít nesmírný přínos z podpory Eh, solidních eh, regulačních základů eh, mezinárodního obchodu se službami. Takže je zřejmé, že tyto návrhy pomohou dosáhnout tohoto cíle a pomohou vytvořit větší, více pracovních míst v Evropské unii. Děkuji. A teď se dostáváme eh, k poslednímu tématu, k vysvětlování hlasování a jedná se o eh, novou strategii pro eh, rovnoprávnost pohlaví a práva žen po roce 2015. První řešící je paní Forenca. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Moje frakce a já osobně, my jsme podpořili toto usnesení hm, a hm, i Mm, v podstatě mm, jsme eh, navázali již na minulé požadavky parlamentu. Eh, v červnu, již v červnu 2015 jsme se jasně k tomuto vyjádřili. My jsme mm, apelovali na to, aby se vytvořila nová strategie rovnosti pohlaví po roce 2015. Já si myslím, že musíme postupovat, tedy jako Evropský parlament, tak, abychom zajistili lepší implementaci genderových politik a i v podstatě umožnit eh, takto i Eh, lepší realizaci eh, lidskoprávních politik, eh, <clears throat> lidská práva, to je důležité. Pokud se nám podaří vlastně jak si podporovat lidská práva, včetně práv žen, lépe, tak veškeré naše lidskoprávní politiky půjdou lepším směrem. Děkuji. Další řečnicí je paní Gottfrieda. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Strategie pro rovnost mezi muži a ženami, to e, e, vyprší v roce 2015 vlastně. A všechno, co komise vyprodukovala na rok 2016, je v podstatě pouze pracovní dokument na rok 2016 až 2019. E, Takže ten, kdo to vidí špatně, tak by řekl, že to je slabý dokument a že mm, mm, se tím dobře nevyjadřuje vůle zabývat se e, rovností mezi muži a ženami. To je velice vážné, protože to jenom podpoří situace nerovnosti, na kterou naráží ženy každý den jako pracující, jako matky pracující matky. Zde bude celá řada bodů, které třeba vyřešit, různé překážky. To není žádná ideologie, to je reálný život. E, mateřská dovolená, rozdíly v odměňování, zaměstnanost, zdravotnické služby. Já si myslím, že to je rovnost pohlaví, přece to je otázka naší civilizace, to znamená větší úsilí. Já jsem si jistá, že eh, určitě komise se bude snažit ze všech sil a já jí v tom přeji hodně úspěch. Děkuji. A eh, další řečník eh, na seznamu Daniel Henen není přítomen, takže nyní ta González. Děkuji. Komise nám předložila ta pracovní dokument, to není žádná strategie pro rovnost pohlaví. E, v podstatě není tam žádný rozpočet, žádné ukazatele, žádné vyhodnocení ex post. Tento návrh komise ignoruje rezoluci z června 2015, kterou přijal Evropský parlament a výsledky e, e, konzultací s občany ve stejném roce. Je to tedy politování hodný krok zpět v rovnosti Včera komise nám říkala, že rovnost pohlaví e, počítá i s e, veškerou politickou podporou, ale události nám ukazují, že zde není dostatečná politická vůle a že v podstatě pořád máme patriarchální společnost. My to nemůžeme akceptovat. Boj za práva žen, za rovnost mezi muži a ženami, to musí být v centru našich politik, v centru politik Evropské unie. A právě proto jsme hlasovali pro e, společné, společné usnesení. Děkuji. A nyní paní Monika Makové minutu. Děkuji. Já jsem podpořila tuto eh, strategii Evropské komise eh, pro rok 2015 v oblasti rovnosti pohlaví. Také jsem podpořila eh, usnesení parlamentu k rovnosti pohlaví v Evropské unii, o kterém, jsem hlasoval, o kterém jsme hlasovali v roce 2015 a, ale dnes jsem hlasovala proti. To je proto, že jsem proti. Ne proto, že jsem proti rovnosti pohlaví, ale proto, že se mi nelíbí a myslím si, že je neefektivní e, přijímat jedno usnesení za druhým, jeden dokument za druhým, které se stejně nikdy e, neuskuteční, e, nenaplní vrátíme se k občanům do volebních obvodů a řekneme, přijmeme jsme usnesení k v rovnosti pohlaví, ale neřekneme jim, že jej vlastně nechceme vůbec naplnit. Takže eh, sledujeme spíše naplňování těchto usnesení a nepřijmeme už další eh, zbytečné eh, dokumenty. Děkuji teď paní Marlen Mici na minutu. Děkuji. Bohužel komise se rozhodla ignorovat Evropský parlament a neaktualizovala svoji strategii eh, rovnosti pohlaví eh, pouze na úrovni pracovního dokumentu eh, zaměstnanců komise. To je dokument daleko od strategie. Ten dokument se nepředloží jiným institucím, nebude to tak transparentní a nebude to předmětem demokratického schválení a nebude to mít eh, řádnou, eh, žádný politický profil. Já chci, aby eh, se předložila nová strategie, která bude plná dlouhodobé vize a bude tam rámec obecné politiky. Já jsem byla pro toho usnesení pro novou strategii pro práva žen a rovnost pohlaví, která vyzývá k revizi té stávající tak, abychom bojovali proti násilí na ženách, abychom zlepšili pracovní podmínky eh, vzdělávání v médiích a v nižší stáji, aby se to všechno řešilo. Děkuji a příští řečník je pan Jiří Pospíšil na minutu. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem nepodpořil usnesení, o kterém jsme dnes hlasovali a které bylo navrženo eh, kolegy z levice vystupuji proto protože nechci tímto hlasováním říci že bych byl proti rovnosti mužů a žen v žádném případě. já samozřejmě podporuji absolutně rovnost mužů a žen ale otázka je jakými prostředky tohoto máme docílit a zda prostředky které eh, zvláště levicoví kolegové eh, debatovali a navrhovali jsou vůbec realizovatelné a zda například jednotlivé členské státy na evropské radě je potom budou ochotny akceptovat a podpořit. a tam já se domnívám že se liší reálná politika co jsme schopni prosadit a zrealizovat od hezkých deklarací vznosných slov od věcí které skončí pouze na papíře. a mě zajímá jako reálného politika co jsme schopni reálně prosadit. podívejme se třeba na problémy se směrnicí o kvótách pro ženy ve správních orgánech jednotlivých firem. tento materiál narazil na radě ministrů a já se obávám že to může být i u jiných nápadů. děkuji. Pan Mamikins, děkuji vám. Já souhlasím s těmi poslanci, s většinou poslanci, že potřebujeme novou strategii pro rovnost mužů a žen po roce 2015. Já také žádám, aby komise vypracovala komplexní dokument, nejenom pracovní dokument. Tento dokument musí obsahovat principy, které budou nové a také musí poskytnou základnu pro spolupráci nejenom mezi evropskými institucemi, ale také agenturami. Toto se týká strategie jako takové. To znamená, že lhůta by neměla jít pouze do roku 2020, přestože se pak budou konat nové volby. Děkuji a nyní pan Jurek. Děkuji, paní předsedkyně. Po uh, té rozpravě jsme dostali dokument eh, na téma eh, eh, nové strategie v rovnosti a je to typické pro Evropskou unii. Vychází to z přesvědčení, že 20 let prava žen a jejich společenské postavení v Evropě je stále lepší, ale i v jakém je to kontextu podkopávání významu manželství a jeho trvalosti oslabování autority matky a otce v rodině. Aborcionismus, jehož největšími přívrženci jsou zpravidla dobře e, vyrábějící, e, pěkně e, mladí mužové. Všechno to podporuje společenský stav žen nikoli. Myslím, že bychom se neměli e, zabývat tím, jak jít, e, tím, jak jít dále tím e, směrem, ale zabývat se tím, jak se obrátit na této cestě, abychom zachránili život v Evropě. Děkuji. A nyní Michála Šojdrová na minutu paní no, předsedající Evropský parlament dnes přijal rezoluci, ve které se vyjádřil ke strategickému dokumentu komise v oblasti rovnosti žen a mužů. Mně je líto, že byla přijata verze ehm, prohlášení evropského parlamentu které požaduje novou strategii které požaduje evropský summit o rovnosti žen a mužů místo toho aby se soustředil na konkrétní kroky kterými můžeme skutečně postavení žen v evropské unii zlepšit. a tyto kroky právě strategie kterou předložila evropská komise prostřednictvím komisařky paní jourové skutečně obsaženy jsou protože jsou tam cíle které se týkají zlepšení žen na trhu práce zlepšení jejich zaměstnanosti zlepšení situace v odměňování v penzích zlepšení jejich zastoupení ve vedoucích orgánech veřejné správy ale také soukromých firem čili jsou to konkrétní prvky které jsou tam obsaženy a bohužel místo toho je zde deklarace která nic neřeší. děkuji. Děkuji Polčák na minutu. Paní předsedkyně, je pro mě trochu složité vystupovat po mé předřečnici, protože já jsem se docela dost dlouho rozmýšlel jak hlasovat tady v této konkrétní věci a přiznám se že jsem nenašel žádný důvod pro to abych eh, tuto rezoluci nepodpořil. za prvé chci zmínit že já opravdu vyznávám zásadu rovnosti osob o rovnosti pohlaví eh, to je myslím poněkud posunutá vnímaná genderová rovnost eh, je z toho trochu politický fetiš. pro mě je podstatné že rovnost osob je základní zásadou všech eh, ústavních dokumentů a základních dokumentů evropské unie. Eh, pokud jde o zmíněné cíle pokud eh, jsem si četl přímo v té rezoluci je napsáno že se požaduje aby eh, došlo k pokroku v oblastech jako jsou násilí páchané na ženách pracovní doba rozhodování zdraví vzdělávání sdělovací prostředky vnější vztahy. všechny tyto požadavky podle mého názoru jsou legitimní a z toho důvodu já jsem skutečně nenašel jediný důvod pro to abych tuto rezoluci nepodpořil a svým hlasem jsem ji podpořil. děkuji. Děkuji a poslední řečník i v eh, této debatě je pan Sean Kelly. Máte slovo na minutu eh, poslední a doufám, eh, že to není v neposlední řadě. Rovnost mezi muži a ženami je klíčovou hodnotou Evropské unie a členské státy přijímají kroky k rovnosti mezi muži a ženami a mm, ale já si myslím, eh, že tady došlo k určitému zpomalení za poslední dekádu. Eh, navzdory eh, určitému pokroku v Irsku dnes se ukazuje, že jsou velké rozdíly v sektory, kterých se účastní ženy a muži a nedostatečné zastoupení žen dosáhlo nových úrovní. Dokonce i v sektorech, kde se čeká význačně větší počet žen. Takže to nestačí. Proto vítám tuto novou strategii, která vyzývá členské státy k tomu, aby aby eh, přijali další eh, kroky v oblasti eh, zaměstnanosti, zdravotnictví a školství a také to, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. V Irsku se teď připravují volby a doufáme, že 30 a 30 kandidátů musí být v ženy a to je krok správným směrem. Děkuji vám, děkuji vám kolegyně a kolegové za tuto rozpravy, za tuto rozpravu, tedy vysvětlení hlasování a nyní přerušuji zasedání do 15 hodin.